Okay, so good. Dobrý večer všem. Máme dnes eh, v plánu výjimečné zasedání, ale doufám, že i krátké. Výjimečné v tom smyslu, že tady nechci soutěžit s Markusem, ale máme pouhé čtyři body na našem pořadu jednání. Jednak schválení pořadu jednání, jak všichni víte, tak pak eh, hlavním bodem je eh, volba předsedy výboru. Vyhovuje to všem? Výborně. Přecházíme tedy k bodu číslo dvě, což je volba předsedy. Proto jsme se taky dnes sešli. Je to v souladu s pravidlem 213 jednacího řádu a dáme se do toho. V první řadě si musíme zjistit, eh, kteří náhradníci nám dnes nahradí členy. Za EPP Agnes Evren a Fluvio Maticello, eh, za Otmara Karase jednak a jednak za Danutu Hypnerovou. Za SAD Vera Tax eh, nahrazuje Botang a za Rínu Monika Semedo nahrazuje Žile Boje a Stefan Cežurné nahrazuje Louis Poritovu. Nikoho za zelené u EKR. Máme Bohdana Žoňcu, který je zde místo Richarda Legutko. A za GUE Nikola Aglamos nahrazuje pana Habita. Je to vše? A ještě zde máme paní Bischoff, která je tady místo pana Mavride Seza, SAD. Ano, já jsem zde místo Pedro Silva z Pereira. Já se jmenuji Pedro Marx. Ano, poznamenáme si. Tím jsme se eh, vypořádali s prvním podbodem, tedy víme, kdo je tady náhradníkem. Nyní zjistíme, zda jsme usnášení schopní, musí nás být 15 členů, případně nahlášených náhradníků tu podmínku jsme naplnili. Nyní můžeme tedy pokračovat v hlasování. Obracím se na vás o kandidatury ze strany politických skupin, které mají při nejmenším 5 eh, členů, tedy při nejmenším 3 členy výboru. Ano, já děkuji. Já bych eh, jménem mé politické skupiny rád sdělil, že navrhuji kandidaturu Ilene Di Narli jako novou předsedkyni, jako kandidátku na předsedkyni tohoto výboru. First of all, Madame Tinali, would... V první řadě se táží paní Tinali. Souhlasíte s touto kandidaturou? Ano, děkuji. So let me know. V takovém případě si zde eh, řekneme, že se jedná o eh, řádnou členku výboru a že i vyplnila prohlášení o finančních zájmech a i souhlasí s kodexem chování, s kodexem Můžeme aklamací schválit eh, tuto kandidaturu. Nemáme už tady hm, důvod eh, taj, pro tajné hlasování, protože už žádní jiní kandidáti nejsou. V takovém případě blahopřeji nové předsedkyni. So, uh, so madam, please. Uh... Prosím, posaďte se na mé místo a já s velkým potěšením vás zde uvítám a budu rád s vámi i pro vás pracovat. A já tedy za sebe ukončuji tuto část schůze. Yes. Yes. Thank you. Thank you very much. Já vám děkuji. I know that uh, it's a... Uh, Jsem si vědoma toho, že se jedná opravdu velice výjimečné zasedání, tedy mým úkolem je pouze se vás otázat, zda máme něco do různých a posléze vám sdělit datum dalšího zasedání. V první řadě bych vám ale ráda poděkovala za důvěru. S velkou radostí se s vámi pustím do práce. Stojí před námi celá řada zásadních výzev. A já skutečně doufám, že se nám podaří společně v zájmu celé EU a našich voličů se vším vypořádat se ctí a že zde bude panovat to správné ovzduší a prostředí, abychom reprezentovali své členské státy a všechny občany. Děkuji. Tedy mým úkolem je pouze vám sdělit datum dalšího zasedání. To bude pondělí 23. září ve 3 hodiny odpoledne a pak úterý 24. od 9 do 12.30 a pak od 14.30 do 18.30. To je vše a tímto uzavírám zasedání.